Good morning, everybody, and welcome. Dobrý den. Budeme začínat. Vítám řadu poslanců a poslankyň, kteří dorazili dnešního dne na zasedání výboru PETY. Já budu hovořit španělsky, ale v prvé řadě chci upozornit, že máme k dispozici tlumočení do devíti jazyků. Angličtina, španělština, nizozemština, italština, polština, francouzština, rumunština – a čeština. Maďarština a tlumočení do znakového jazyka. Víte, že musíte používat přenos jak zvukový, tak obrazový, jakož tlumočníci potřebují k tlumočení i řečníka vidět. A navrhovatelé dostanou na začátku pět minut, jakmile dokončí své vystoupení, tak bude mít 10 minut Evropská komise a proběhne první kolečko koordinátorů. Každý má dvě minuty a potom za každou skupinu každý poslanec bude mít minutu. Já teď přicházím do španělštiny za chviličku a upozorňuji, že máme v sále obrazovky, ale stále je tlumočení. Přejdeme k bodu číslo jedna na pořadu jednání. Pokud nemáte žádné námitky, můžeme schválit pořad jednání na dnešní den. Výborně, takže pořad jednání je schválen. Nyní bod číslo dva. Dostali jste eh, zápis eh, z minulého jednání. Pokud nejsou žádné námitky, můžeme ho také považovat za schválený. A nyní bychom přešli k bodu číslo čtyři, což je hlasování. Dnes budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k rozpočtu na rok 2021. Koordinátorka za GUE mi říká, že by tam eh, mohly být eh, dvě až tři minuty vysvětlování původně, ale eh, potom to vše vysvětlila v e-mailu, takže už mne nežádá, aby mohla vystoupit. Takže bychom mohli přistoupit přímo k hlasování. Nejprve ověříme kvórum. Myslím si, že by to mělo být devět členů výboru. Včera jste obdrželi hlasovací lístek s pozměňovacími návrhy, takže nyní zahájím hlasování. Právě jste obdrželi eh, e-mail a v 10 hodin hlasování skončí. Eh, budou zohledněny pouze ty lístky, které byly eh, do 13. hodiny odeslány do na tu eh, funkční schránku. Bod číslo 5. Eh, petice 1236 lomeno 2019. Pokud eh, když je tedy, než přijde, přejdeme k první petici, tak předám dvě až tři, na dvě až tři minuty slovo na vysvětlení rozpočtu. Hola, buenos días. Dobrý den. Doufám, že mě slyšíte. Ano, slyšíme vás. Já bych chtěla vysvětlit eh, to, co už jsem napsala včera. Jde o pilotní projekty a v tomto případě jde o návrh, který chce přemostit eh, digitální eh, propast nebo mezeru u studentů, eh, znevýhodněných studentů, eh, což se ukázalo v průběhu eh, covidové krize v mnoha zemích Evropy. A tato digitální propast by se měla určitým způsobem vyplnit, přemostit. Já jsem včera všem koordinátorům a koordinátorkám tohoto výboru zaslala e-mail a ještě jsem si vzala slovo abych eh, zdůraznila význam tohoto tématu, které je i politicky důležité a myslím si, že to je zásadní pro nás všechny. Děkuji. Ještě se chce některý koordinátor eh, přihlásit. Pokud nikoli, tak už tedy přejdeme k té první petici. Říkala jsem, že jde o petici 1236 lomeno 2019, kterou předkládá pan Jiří Vozák z České republiky za liberecký eh, region a jde o možnou ztrátu pitné vody v regionu eh, Liberci eh, v důsledku rozšiřování dolu Turov v Polsku. Eh, zástupci předkladatele petice jsou eh, spojeni, oba dva tedy budou mít dohromady pět eh, minut, takže dvě a půl minuty. První žádat petent a dva a půl minuty druhý. Začíná paní Petra Urbanová, advokátka, a ta vystoupí jako první. Prosím. Hello, Miss Urbanova. Do you hear us? Paní Urbanová, slyšíte nás? Please speak, uh, please press the speak. Zmáčkněte prosím speak button. Could you please refresh? Můžeme znova načíst tu stránku, nebo znova načíst spojení. Can you hear me now? Yes, perfect. We can see you and we can hear you. Ano, už vás slyšíme i vidíme. Děkuji, omlouvám se. Mám tady tři minuty. Tady vážená paní předsedkyně, vážení členové Jménem navrhovatelů děkuji za to, že jste zařadili tento bod na pořad jednání vzhledem k tomu, jak je naléhavý. Já bych se nejprve chtěla vyjádřit k tomu, co bylo rozesláno analýza, která se týká povrchových vod. Ovšem problém v České republice spočívá ve vodách podzemních a problém, o kterém dnes hovoříme, spočívá v tom, že zde je negativní dopad a jinak by to bylo velice matoucí. Je zde rozhodnutí, které bylo vydáno, eh, licence byla eh, byla mm, udělena s tím, že prodloužení této licence je v tuto chvíli v procesu zatím nebyli účastníci veřejnosti či neziskových organizací či sousedních států zařazeni do celého procesu a nebylo zatím provedeno vyhodnocení dopadu na životní prostředí. Informace nebyly poskytnuty a rozhodnutí o udělení licence by okamžitě ovlivnilo celé prostředí když vezmeme v potaz tuto situaci plus další porušení předpisů, tak mohu říct, že jenom toto porušení samo o sobě eh, porušuje principy životního prostředí a zákona životním prostředí společně s eh, dalšími principy, na kterých je Evropská unie postavena, jako jsou základy právního státu a základy upřímné spolupráce. Je to porušení předpisu, porušení směrnice k čemu se vyjadřovala Evropská komise a Evropský parlament. My se rovněž domníváme, že toto téma a tento případ není pouze problém právního charakteru či špatného výkladu postupu. Máme za to, že jádrem celé věci je i politická záležitost. Pokud totiž ta licence bude ještě eh, rok či 24 let, což je záměrem Polska, tak je to v podstatě hlavně politické rozhodnutí. A proto si myslíme, že je dobré vést tuto debatu na půdě Evropského parlamentu, aby došlo ke změně a aby bylo zajištěno, že lidé v regionu nestratí pitnou vodu. A proto vás žádáme, abyste apelovali na Evropskou komisi, aby tato iniciovala co nejdříve řízení pro porušení předpisů. Není na co čekat to rozhodnutí bylo vydáno a vzhledem k tomu, že je už naplánována na letošní rok nalazací mise do Polska, tak my bychom vás rádi pozvali i do našeho regionu, abyste v rámci nalazací mise vyhodnotili situaci i zde, abyste nás navštívili. Máme za to, že by bylo velice důležité toto provést a zaslat Polsku výzvu spočívající v těchto obavách. V tuto chvíli již dávám slovo kolegovi panu Starecovi. Děkuji a pan Milan Starec má v tuto chvíli slovo, prosím. Vážení členové výboru, děkuji vám za možnost odprezentovat náš, náš návrh. Je to nejbližší vesnice na české straně u hranic. Důl Turov není hrozbou. Je to něco, co už se v tuto chvíli děje musíme se s tím potýkat v každodenním životě. Ten důl je v podstatě jenom díra v zemi, zemi ale je to 300 metrů pod povrchem. A výsledkem je, že, povrch, že podzemní vody tečou do této díry a musí být odčerpávány do řeky jenom proto, aby mohl vůbec probíhat důlní proces. A to je, proč je to na české straně, protože podzemní voda poklesla o 60 metrů. To znamená, že lidé nemají žádné možnosti, jenom zcela zoufalé možnosti. Jedna rodina například se snaží ušetřit vodu tím, že si pere 20 kilometrů od domova u rodičů. Další zoufalá rodina si odčerpává z místního potoka vodu, aby mohli vůbec prát což znamená, že pitnou vodu se musí kupovat v místním supermarketu. Je tam zemědělec, který musel loni porazit 60 krav, jelikož nebyl schopen se o všechna zvířata postarat. Těch příběhů je celá řada a zároveň PGE každý každý, každou uh, sekundu odčerpá 60 litrů. To množství vody odčerpané se rovná spotřebě celého libereckého kraje. V podstatě je to 350 tisíc lidí. Pokud ten důl se přiblíží a bude ještě hlubší, než je teď, tak potom tisíce lidí, kteří spolehají na své studny ve svých domovech, budou zřejmě muset žít bez vody. Prosím, pomozte nám, abychom nepřišli kvůli důlní činnosti o pitnou vodu v našich domovech. Děkuji mnohokrát a v tuto chvíli již dávám slovo Evropské komise. Of MB. Eh, Dobrý den, dámy a pánové, vážení členové Evropského parlamentu, předkladatelé petice. Já Mnohokrát děkuji výboru PETY za pozornost, kterou věnuje této konkrétní petici a to včas. Já bych chtěl říci, že komise velice intenzivně řeší problém, na který předkladatelé upozornili. Již v minulosti jsme, nebo v uplynulých měsících jsme byli v kontaktu s předkladateli, také s českými orgány a rovněž s polskými orgány. Komise se v zásadě domnívá, a je to její dlouhodobý náhled, není to nic překvapivého, že e, projekty jako ten, o kterém se zde e, hovoří, který údajně vede k problémům s dostupností či e, problémům s dostupností podzemních vod, že takovéto projekty musí plnit platná environmentální pravidla. A v tomto případě tedy eh, je to směrnice o eh, environmentálních dopadech, rámcová směrnice o vodě a ještě jedna další směrnice, to je tedy pokud jde o evropskou legislativu, ale samozřejmě zde mohou být i různá národní pravidla. Poté, co, jakmile komise obdržela stížnost, kterou předkladatelé petice tedy předložili Evropské komisi, tak eh, stížnost přeskoumala a rozhodli jsme se, že prohloubíme porozumění naší situa- té situaci v terénu. A zjistíme, jaký je současný eh, stav toho projektu a také, že musíme porozumět lépe tomu, zda byla splněna všechna ta environmentální pravidla. Proto jsme před několika měsíci zahájili pilotní vyšetřování, které se týkalo Polska a požádali jsme polské orgány, aby nám poskytly celou řadu informací a dokumentů které si byly součástí eh, schvalování prodloužení fungování toho dolu. A polské orgány nám tyto dokumenty předložily. Komise v současné době tu situaci a to, co se děje, chápe poměrně dobře. A rovněž eh, víme více o tom, jakým způsobem se na to vztahují ta ekologická pravidla a co by se mělo udělat, aby eh, ta situace byla vyřešena. Nicméně poměrně nedávno české orgány eh, pražské vlády, a říkám to ve světle toho, co říkala paní Urbanová, že předkladatelé petice žádají o zahájení řízení pro porušení co nejdříve. Takže české orgány se obrátily formálním způsobem na komisi eh, v kontextu rámcové směrnice o vodě, kde se říká, v podstatě se tam povoluje členským státům eh, upozornit komisi na přeshraniční problém, to znamená problém, který sdílejí dva členské státy. Eh, je to tedy určitá mediace, pokud mohu použít toto slovo, a komise a spoluzákonodáci, tedy v příslušném článku, je to článek 12 rámcové směrnice o vodě, toto umožňují, takovýto postup. To, že se české orgány rozhodly aktivovat tohoto mediačního, tento mediační postup, prosím, berte to, to slovo mediace v uvozovkách, Trošku to zjednodušuji. To tedy zavazuje komisi k tomu, aby postupovala tímto způsobem. Co tím chci říct? Komise bude prozatím dávat přednost tomu, že bude s českými a polskými orgány hovořit eh, podle eh, tohoto postupu, který umožňuje rámcová směrnice o vodě a také jsme orgány upozornili na to, že existuje podobný postup, který je ve směrnici o environmentální zodpovědnosti. Komise se domnívá, že stávající nástroje lze využít k tomu, aby se podařilo nalézt přijatelné řešení pro místní obyvatelstvo. Že to je tedy e, možnost, e, jak řešit tyto problémy. A samozřejmě vyplývají z toho určité povinnosti pro polské orgány a toho, ten polský hospodářský subjekt. Byla by tam určitá Eh, nápravná či eh, zmírňovací opatření, díky kterým by se obnovil přístup k vodě pro obyvatele zmíněného regionu. Komise tedy na tom pracuje a tím již se chýlím eh, k závěru. Komise na tom velice intenzivně pracuje a ta práce se ještě zintenzivní na podzim, kdy předpokládáme že české orgány nám poskytnou ještě další informace v souladu se rámcovou směrnicí o vodě a také, že přijdou s řadou návrhů na to, jak by ten problém měl být napraven. Tyto informace budou také poskytnuty polským orgánům. A my jsme v současné době připraveni spolupracovat s oběma členskými státy na nalezení konstruktivního řešení, eh, které by pomohlo těm lidem. A jsme v tom poměrně optimističtí. Znamená to, podle rámcové směrnice o vodě, že eh, komise má šest měsíců s tím, aby eh, přišla na základě návrhu obou stran se zprávou. My o tom budeme diskutovat na jednou či dvou či více jednáních, jak s českými, tak s polskými orgány. A na základě těchto jednání připravíme zprávu, ve které předložíme možná řešení která by měla být v té nejbližší době přijata. Pokud eh, nebude takovýto postup řádně fungovat, a pokud by zde nebyl prostor dospět k nějakému vyjednanému řešení, které by bylo pro občany eh, nápomocné, tak poté komise zváží své možnosti a určitě nebudeme otálet eh, s použitím nástrojů, které má k dispozici. Ale samozřejmě musí to být rozhodnutí kolegy a komise. Určitě tedy případně použijeme řízení pro porušení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní má slovo pan Jarov, IPP. Ja, vielen, äh, äh, vielen Dank, äh, vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Především děkuji těm předkladatelům, protože to je skutečně velice zajímavá petice. Z mého hlediska eh, to velice přesahuje tu problematiku té směrnice rámcové o vodě. My tady děláme eh, nějaký fond na pomoc eh, transformace uhelné a zároveň je tady snaha rozšířit nějaký uhelný důl. To nedává vůbec smysl. Takže komise by si měla ověřit, co se vlastně děje v členských státech, protože tady jdeme zároveň vlevo i vpravo. To mi úplně nesedí. Druhá věc, v těch pohraničních oblastech u stavebních projektů tam nefunguje komunikace. Měli jsme eh, o větrných elektrárnách také nějakou jinou petici. A i tam, kde neexistují chráněné oblasti, musí být partneři navzájem informovány. Polsko se možná drželo eh, těch platných zákonů, ale eh, je třeba informovat i sousedy. Takže informace musí být dávány předem a nemůžu říci jenom, že to je podle polského práva a že tam můžu stavět. Teď k tomu vyjádření komise mám ještě dvě otevřené otázky. Ta licence na to rozšíření byla již udělena. Takže nejdůležitější otázka pro mě je, že teď tedy probíhají diskuze, otevřeli jsme nějaký proces, otevřeli jsme dialog, možná může docházet k porušování smluv, takže bychom to měli nechat otevřené a ne, abychom se teď deset let nějak hádali a mezi tím to bude rozšířeno. Tolik tedy mé obavy. Takže je třeba se rozhodnout, že než bude vše rozhodnout, zamítnuto. Musí ta petice zůstat otevřená a musí se o ní nadále jednat a zpracovat. Děkuji. A nyní má slovo paní Kristýna Maestre SND. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla poděkovat oběma předkladatelům, eh, kteří eh, předkládají petici, kterou považujeme za velice důležitou, protože se netýká pouze zdraví občanů, ale také se eh, dotýká environmentálního práva a ekologických podmínek eh, v regionu. A i sama Evropská komise uznává, že je zde problém, hovoří se o zahájení řízení pro porušení. Je jasné, že jsou zde za, zasažena základní práva evropských občanů. Je to problém eh, veřejného zdraví a porušování, velice závažné porušování evropských směrnic. A proto je velice důležité, aby Evropská komise eh, postoupila eh, rychle a důsledně kupředu, protože zde nejde pouze o bránění základních práv evropských občanů, to znamená právo na zdraví, ale nesmíme zapomínat eh, ani na velice negativní eh, eh, situaci, která se tedy týká stavu podzemních vod, kde může dojít k nezvratnému poškození. A zároveň bychom zde vlastně byli svědky velké nekoherentnosti, protože v poslední době eh, se na mezinárodním i evropském poli hovoří o plnění závazků pařížské dohody eh, v oblasti ochrany životního prostředí a snižování emisí. Eh, dáváme obrovské množství Eh, finančních prostředků eh, do zelené dohody a na druhé straně vidíme, že v některých členských státech se i nadále jde cestou, která je zcela v rozporu s cíly, které bráníme a které chceme z Evropské unie financovat. Musíme eh, tedy jasně říci i polským orgánům, že musí jak si využívat například Evropského fondu pro eh, ekologickou transformaci a dalších, ale že musí změnit eh, eh, svou strategii. My jsme o tomto tématu zde již jednou hovořili a je důležité, aby se tím výbor Envy dále zabýval. Děkuji. Nyní pan Hokšík za Renew. Good morning and, uh, thank you, madam. Dobré ráno, děkuji, paní předsedkyně tato petice je něčím, co, na čem mi skutečně velice záleží, protože je to skutečně závažný problém. Závažný problém nejenom na přeshraniční úrovni, to, tím se to dostává více na evropskou úroveň, ale je to závažné obecně. Ta ztráta vody v tomto regionu není něco budoucího, jak říkal pan překladatel, je to současná záležitost. A polské orgány teď tedy dali to prodloužení na 6 let. A podle těch právních stanovisek to nebylo nejenom v souvislu eh, s eh, směrnicí o vodě, ale také o ELD a posouzení environmentálních dopadů, ale otevřelo to prostor také pro mnohem delší rozšíření a delší prodloužení probíhá v zákulisí posouzení dopadů na více než 20 let, v době, kdy skutečně musíme dělat nějaké kroky v oblasti klimatu. Ale tím hlavním problémem je teď ta voda a já bych vyzval komisi, aby jednala co nejrychleji, včetně možného řízení pro porušení a obzvláště včasné zamezení, protože lidé v terénu skutečně mají problém nyní přicházejí o vodu právě teď a nemůžeme čekat na to, až ten proces bude probíhat několik let a e, těžba by probíhala několik dalších let a oni by trpěli. Mnohokrát děkuji. Nyní paní Karadzíny Zelení. We cannot hear you. We see you, but we... Neslyšíme vás, vidíme vás, ale neslyšíme vás. Stiskněte tlačítko audio, můžeme to ověřit? Refresh. Hello, can you hear me now? Perfect. Slyšíte mě nyní? Ano, super. Nějak se sluchátky mi to nefungovalo. Já jsem velice ráda, že tato petice se konečně dostala na pořad jednání petičního výboru. Je to velice důležité a je to skutečně evropská petice, která ukazuje že environmentální problémy se nezastavují na hranicích a že to skutečně se dotýká zelené dohody. Jak můžeme kdy, někdy dosáhnout zelené dohody, když do roku 2044 budou fungovat uhelné doly? Takže já jsem byla skutečně šokovaná, když jsem slyšela tuto zprávu předkladatelů o tom, kolik lidí trpí nedostatkem podzemní vody. To je skutečně šokující a myslím si, že komise a my jako Evropský parlament bychom měli urgentně jednat. Já jsem ráda, že se tomu komise již věnuje a myslím si, že je důležité, aby veškeré nástroje, jak říkali zástupci GŘ Envy, budou nakonec zváženy, pokud tato mediace nepovede k úspěchu. A také si myslím, že petiční výbor by měl přistoupit k usnesení, které by se dostalo na plenární zasedání, abychom to skutečně velice podpořili. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo paní Chvalevská z EKR. Pani przewodnicząca, szanowni e, koledzy, e, koleżanki, e, ja jestem. Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, já jsem členkou výboru ENVY a pracuji na legislativě a jsem z daného regionu. Viděli jste 30 tisíc podpisů pod peticí, která byla poslána Evropskou ke komisi. Byl problém dostat tu petici ke komisi, Trvalo to asi tři týdny, ale jsou tam podpisy místních orgánů a lidí, kteří žijí v tomto regionu. A e, dala bych vám tady přehled fakt, pokud mi dovolíte, a možná bych mohla vyřešit vaše obavy a ukázat, že vaše obavy jsou zbytečné. Ten Komplex Turovu je vedle českého důlního komplexu, který je mnohem větší a je tam ještě další důlní komplex na německé straně hranice, který je také větší. Ten důlní komplex Turov tam toto šíření těch nesprávných informací vyvolává obavy u místních samozpráv a u občanů. Vypadá to, že česká, polská a německá vláda tady na tom spolupracují a šíří tyto nesprávné informace. Místní orgány na české straně mají pocit, že mají pravdu, ale já myslím, že bychom skutečně měli pracovat na základě těchto dvou petic. Ty nemůžete ignorovat 30 tisíc podpisů pod peticí. Pokud jde o důlní komplex Turov, ten obdržel licenci, aby mohl fungovat do roku 2044, ale ne, aby se rozšiřoval. Jsme na hranicích, nehovoříme o rozšiřování té samotné velikosti toho komplexu jako takového. Jde o prodloužení té licence. A samozřejmě musíme zajistit, abychom dodržovali veškeré směrnice, včetně rámcové směrnice o vodě. A my chceme monitorovat tu situaci a zajistit, abychom skutečně zajistili veškerou náležitou péči, pokud jde o vodu. Snažíme se snižovat emise z dolů a hodně jsme investovali, abychom zajistili, že polští, čeští a němečtí obyvatelé budou chráněni Máme studie, které se provedly ohledně vodního systému, meteorologického systému od našeho systému meteorologie a vodohospodářství a odborníci nám řekli, že pokud jde o vodu samotnou, tak máme problém s obecným suchem že tam není žádná jednoznačná souvislost s tím fungováním toho uhelného dolu. Takže paní předsedkyně, jak jsem říkala, chtěla bych, abyste se dívala na tyto dvě potice společně, protože to je očekávání našich místních obyvatel. Samozřejmě jim to leží na srdci, mají obavy. A až se podíváte na tyto dvě petice dohromady, tak budete mít komplexní představu o celé té situaci a budete tyto informace vám poskytneme, takže myslím, že bychom měli vycházet z faktů. Yes. Děkuji mnohokrát. Jenom vás prosím, abyste dodržovali řečnický čas, aby všichni členové měli stejnou dobu na vyjádření, protože potom to dopadne tak, že ta třetí petice, která se projednává, už na ní nezbývá dost eh, času. Musíme ten čas rozdělit tak, abychom vyslechli skutečně všechny spravedlivě. Nyní paní Konečná. Eh, hezké, hezké odpoledne. Já budu mluvit česky, protože tato petice eh, se týká zájmu českých občanů a jsem moc ráda a děkuji eh, výboru Pety, že ji zařadil na projednávání, protože se jedná o 300 tisíc lidí, kteří mají ohrožený zdroj pitné vody a myslím si, že je to velmi závažné téma. Kolegyně a kolegové, eh, my velmi často schvalujeme směrnice a myslíme si, že vše vyřeší. Ukázalo se, že zrovna v tomto případě ovšem neřeší vůbec nic, protože Polsko porušuje směrnice, a to nejenom směrnici o vodě, ale i směrnici 2001 42 o posuzování dopadu a některých plánů na životní prostředí. Eh, porušilo také, respektive protiprávně prodloužilo tu koncesi až do roku 2026. Prostě v celé té kauze se ukazuje, že my sice v dobré vůli můžeme pro něco hlasovat a máme pocit, že to zajistí občanům jistotu, ale eh, ten stát se chová a může chovat tak, že vlastně to nezajistí vůbec nic. Proto bych vás ráda požádala o tři věci za prvé o to, abyste eh, vzhledem k tomu, že obsah této eh, záležitosti a možné porušování směrnic a všechny eh, má důsledky na životní prostředí, tak abyste předali tuto petici také výboru ENVI k projednání. Za druhé o to, aby jsme Eh, udělali hearing, protože se ukazuje, že těch informací je poměrně hodně a že tato krátká doba petičního výboru nám nestačí k tomu, abychom je projednali. Tudíž, abyste umožnili se občanům toho daného regionu opravdu relevantně vyjádřit a probrat všechny důsledky, které to může mít. A za třetí bych chtěla požádat Evropskou komisi, aby bez prodlení zahájila porušení, eh, eh, zahájila řízení pro porušení práva, tak jak uvedli sami petenti, protože to je jediný způsob, jakým můžeme zabránit tomu, že voda bude nenávratně ztracena. Voda a to, co se tam děje dnes, nemá čas čekat na naše, eh, na to, až to někdo právnicky rozebere. My musíme jednat hned, abychom pitnou vodu pro občany České republiky, ale i celého toho regionu zachránili. Děkuji vám a zároveň z tohoto důvodu je důležité ponechat petici otevřenou pro další diskuzi ve výboru. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, začínáme druhé kolo. Každý má minutu a v tuto chvíli poprosím pana Niedermayera za EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě chci poděkovat všem, kteří žádali o projednání tohoto tématu. Myslím, že jsou zde tři dimenze. Za prvé, that the permission uh, of extension of the mining was not provided in line with the my jsme přesvědčeni, že to prodloužení nebylo v souladu s legislativou a také tam chyběla transparentnost. Dále, jak bylo řečeno, jsou zde legitimní obavy, že ta těžba by mohla mít zásadní dopad na podzemní vody. Nedostatek spolupráce v této otázce je sotva přijatelný v dnešní Evropě, kde jsme hrdí na to, že děláme věci společně a kde se snažíme snížit, odstranit hranice pro naše občany a podnikání. Máme také silnou dekarbonizační strategii, máme nové technologie, které velmi eh, úspěšně se šíří i v Polsku a které poskytují čistou elektřinu. Poskytujeme velké částky regionům na to, aby snížili využívání uhlí. A myslím si, že toto rozšiřování této těžby je v jasném rozporu s touto politikou. Takže já si myslím, že tyto obavy vyjádřené občany, politiky, samozprávy, myslím si, že je skutečně vhodné, aby eh, výbor Pety jednal co nejsilněji může. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Zlotovský z EKR. Gracias, prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl eh, říci, že zde máme dvě petice. A každá se jiným způsobem staví k témuž problému. Máme zde petici českých občanů. A pak je zde ještě jedna petice, kterou podepsali eh, zástupci všech tří zemí regionu. Evropská komise, jak jsme právě slyšeli, se tím bude zabývat v září. A myslím si, že by bylo dobré, aby se ale zabývala oběma těmi peticemi zároveň, protože nemůžeme oddělit jednu tu věc od druhé, protože jsou navzájem svázané. Pokud se podíváme na investice do dolu Turov, a tak se zde říká, že to je v rozporu se zelenou dohodou a dekarbonizací, ale to není pravda, protože investice do Turovského dolu jsou časově omezeny do roku 44 to je ještě šest let před tím ukončením těžby uhlí v roce 2050. A víme, že například v Německu eh, minulý týden eh, oznámili, že ukončí těžbu uhlí v roce 2038 a víme, že Němci stále eh, i nadále investují do tohoto typu povrchových dolů. Oni si stanovili, že ukončí tuto těžbu v roce 2038. Co bychom měli udělat my zde, je zajistit, aby eh, zjistit, zda to tedy vede k eh, problémům s přístupem k vodě, eh, ty investice do dolu Turov. Paní Jaroka, děkuji. Paní Ždanoka. Děkuji. Já mám tedy trošku více času, protože paní Kavacíny použila méně času, nevyužila veškerý svůj řečnický čas. Já bych chtěla říci, že v únoru tohoto roku jsem jakožto první místo předseda petičního výboru se setkala s, s předkladateli petice a s regionálními orgány v Liberci. Eh, v únoru se ještě mohlo jezdit do parlamentu, takže jsme se setkali, oni mi představili tu petici a veškeré ty podpisy a já jsem velice ráda, že se tou peticí dnes zabýváme. Ale je zde jedno velice důležité datum 30. dubna a do té doby platila ta uh, důlní koncese. A myslím si, že ten problém je v tom, Eh, respektive, že komise dostatečně eh, ve svém vystoupení neřekla, jakým způsobem došlo k prodloužení. Došlo k prodloužení bez eh, environmentálního hodnocení dopadu a to je, myslím, to největší porušení směrnic, ať je to směrnice o vodě nebo o ekologické zodpovědnosti. Protože ty spodní vody jsou zasaž, respektive jde o to, aby se vyhodnotilo, zda byly zasaženy ty spodní vody a to hodnocení provedeno nebylo. Komise nyní říká, že má 6 měsíců na to, aby konala. Já si myslím, že to je příliš dlouho. Máme zde jasné porušení. A chtěla bych také, aby nám komise se vyjádřila, jakým způsobem bude napravovat eh, porušení eh, směrnice tedy to, jakým způsobem došlo k tomu prodloužení koncese. A za druhé šlo také o rozšíření na asi 150 až 200 metrů. A to má zase ještě větší eh, dopad na situaci v okolních regionech a situaci spodních vod. Otázka otevřených povrchových eh, dolů a znečištění ovzduší je samozřejmě otázka celoevropská. Já musím říct, že jsem byla členkou Eh, petičního výboru. Eh, v, navštívili jsme podobné doly v německém Sasku eh, v únoru 2018 a také jsme tam zjistili řadu porušení environmentálních směrnic. Ten problém je všeobecně známý, ale bohužel nebyly přijaty žádné, nebyly z toho vyvozeny žádné důsledky. Proto eh, podporuji to, co říkala Anna Kavacíny, abychom to tedy poslali do výboru Envy a požádali komise, aby nečekala 6 měsíců, ale aby jednala okamžitě. Paní Ždanoká, musíte už skončit. Ano, a máme zde Eh, také to nezávislé stanovisko Meteorologického institutu, které ale nelze považovat za environmentální hodnocení dopadu. Je to pouze jedno z vědeckých stanovisek. Děkuji pan Pexa. Ne, omlouvám se. Ještě. Vážení polští kolegové, mě nemůžete obvinovat nikdo z vás, že bych neměl rád Polsko a že bych byl proti Polsku já celých šest let co mám svůj mandát europoslance buduji vztahy s polskem a snažím se o propojování polska a české republiky a snažím se přinášet i polskou kulturu do české republiky ale v tomhle případě jste naprosto selhali. stali jste se opravdu neskutečně arogantní když jste odmítli komunikovat s českou stranou a odmítli jste připomínky české strany vzít v potaz. my v Češi víme, že nejlepší přátelé Čechů vždycky byli Poláci. Ale nebudeme tady uh, akceptovat, když někdo, nějaká společnost a popřípadě nějaká vláda rozhodne bez toho, aniž by konzultovala s druhou vládou a řekla, tady je nějaké rozhodnutí, tudíž nebudeme se o tom dál bavit. Já bych chtěl říct, že je strašně důležité, aby jsme si sedli co nejdřív uh, k jednomu stolu máte po prezidentských volbách a pojďme najít řešení. my víme že se štěrkem nenapijeme a prostě ta voda se permanentně šest let z okolí dolů turów ztrácí takže pojďme k jednomu stolu a tahle petice nás vyzývá pojďme jednat. Floor, uh, Děkuji a poprosím pana Pexu za zelené. Máte slovo. Dobrý den. Jak víte, místní samozpráva několikrát žádala Evropskou komisi o to, aby zahájila řízení pro porušení zákona, jelikož dochází k ohrožení těchto oblastí. Navíc pro prodloužení licence nebylo některá eh, diskutováno s eh, Českou republikou či s Německem. V tuto chvíli opravdu nemůžeme říct, že jde o soulad s přechodem na zelenou ekonomiku. Je to hrozba pro pitnou vodu a když pomineme potřebu pitné vody, a zvážíme zdravotnickou krizi, hygienickou krizi, tak eh, voda musí přece splňovat hygienické standardy, pokud má být používána rodinami v dané oblasti. A v tuto chvíli ten stávající pilotní projekt není dostatečně efektivní a proto žádám formálně Evropskou komisi, aby zahájila eh, řízení pro porušení zákona a to neprodleně tak, aby právo Evropské unie bylo dodržováno a občané Evropské unie byli chráněni. A v tuto chvíli přecházím do češtiny. Pokud si myslíte, že je to všechno v pořádku, přijďte prosím do Liberce a my vás rádi pohostíme tou vodou, kterou tam pijeme. Myslím si, že to budete hodnotit pak trošičku jinak z vaší strany. Děkuju. Thank you very much. And now, um... Děkuji a v tuto chvíli prosím navrhovatele. Máte dvě minuty. Could you, could you please press the speak button? Můžete prosím stisknout tlačítko hovořit? Speak. Slyšíte mě? Ano. Já děkuji za tu tvrdou práci, kterou komise odvedla na tomto případě, ale ta směrnice rámcová o vodě je důležitá, ale je to jenom uh, malá část toho případu, kde došlo k řadě dalších porušení. Ta směrnice o posouzení environmentálních dopadů byla velice porušena, protože nedošlo k posouzení dopadů a také nebyl nikdo konzultován. Takže ta samotná směrnice o vodách neřeší ten problém samotným. Jde o zahájení řízení pro porušení, které bude řešit to udělení nebo prodloužení té licence jako takové. Fakta jsou taková, že ta licence byla prodloužena o 6 let, ale také ta plocha těžební bude mnohem větší. Polsko produkuje 11 až 12 tun uhlí ročně a bude to asi pouze 70 metrů od těch českých domácností, takže to bude mnohem větší i mnohem hlubší. Nejde tady o konkurenci mezi těmi dvěma peticemi, nejde o to, kolik lidí přijde od vodou nebo kolik podpisů je na polské straně, ale tisíce lidí jsou nyní v ohrožení, že přijdou o vodu a nejde o těžební průmysl jako takový tady jde o tu otázku, že je to projekt, kde vůbec nebylo provedeno posouzení environmentálních dopadů. Pokud jde o českou, polskou i německou vládu, tam neprobíhají žádné diskuze a žádná jednání. Česká republika jednoznačně vyjádřila svůj nesouhlas a nebylo to vůbec vzato v úvahu a nyní neprobíhají žádná jednání a právě proto se Česká republika obrátila na Evropskou komisi a spustila ten článek o směrnici o vodě, ale samo o sobě to neřeší ten problém. Ta voda teče, odtéká do toho polského eh, dolu, je to 35 litrů za sekundu. Probíhá to právě teď a potřebujeme rychlé kroky. Tak prosím, eh, požádejte komisi, aby zahájila toto řízení pro porušení a, a také prosím, eh, přijďte zjistit potřebné údaje přímo na místo. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Můžeme tedy eh, projednávání této petice považovat za prozatím uzavřené. Já navrhuji, abychom ji ponechali otevřenou k projednávání. Pošleme to na výbor Envy aby to posoudil a e, samozřejmě také požadujeme po komisi, aby nás e, náš výbor aktuálně o vývoji informovala a e, polským orgánům pošleme dopis o našem e, znepokojení toho, že koncese byla prodloužena, e, doly mají ekologický negativní dopad a jsou zde porušení evropské legislativy. Děkuji předkladatelům a přejdeme k dalšímu bodu. Je to bod číslo 6, petice 1056 lomeno 2016, předkládá ji pan Mark Wetley, britské národnosti, je to za Evropskou unii hluchých a žádá Evropský parlament eh, o předložení, o to, aby se petice mohly předkládat v národních znakových jazycích. Toto je tedy v kompetenci Evropského parlamentu, nikoli eh, eh, komise a vystoupí také ředitele jednotlivých generálních ředitelství. Nyní pan Mark Wetley, pět minut, prosím.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 excellencies and members. Vážení členové výboru PETY, jménem Evropského svazu neslyšících, to je jediný nadnárodní svaz těchto osob, který zastupuje lidi ze všech členských států a eh, jsem tedy naším jménem rád, že jste dali tuto petici dnes na pořad jednání. V roce 2016 jsem podal tuto petici, abych požádal o to, aby petice mohly být podávány Evropskému parlamentu v národních znakových jazycích. Jsou to oficiální jazyky, mají stejnou úroveň jako ostatní evropské jazyci a umožnilo by to neslyšícím Evropanům podávat žádosti v těchto jazycích. Nejde pouze o spravedlivý přístup všech Evropanů a Evropanek, ale myslíme si, že jde také o splnění povinností ze strany EU v úmluvě o právech osob se zdravotním postižením OSN je článek 29 a jako signatáři bychom měli toto podporovat. A výbor pro práva osob se zdravotním postižením uvádí, že by se mohlo dělat mnohem více. Stávající práva a pravidla nejsou ještě dostatečně prověřena a jde také o přístupnost a bezbariérovost. Článek 26 stanoví rovnou účast všech osob na společnosti. A řešil jste i v roce 2016. Je třeba zajistit, aby uživatelé znakového jazyka měli přístup k veřejným službám ve svém národním znakovém jazyce. EU přijala dvě směrnice, pokud jde o přístupnost webových stránek, směrnici o webové přístupnosti veřejných orgánů a potom e, Evropský akt o přístupnosti přijatý v roce 2019. EU musí jít příkladem. Pokud bude pokud tedy očekává nějaký pokrok v oblasti přístupnosti na národní úrovni. Pracovní program skupiny v rámci Evropského parlamentu je toho názoru, že by se výbor touto peticí měl zabývat a reagovat na ní. Chtěl bych také zdůraznit, že jak je nastaveno straně 45 zprávy z roku 2016 o ochranné roli petičního výboru, pokud jde o implementaci úmluvy OSN. Ten portál Evropského parlamentu by měl již být technicky vybaven na akceptování různých typů souborů, včetně audiovizuálních. To tedy ukazuje, že neexistuje žádná technická překážka pro podávání videosouborů ve znakovém jazyce. Ty výše uvedené informace máme tedy na paměti, měly by být přijaty nadcházející kroky. Měl by být využíván ten stávající formát, který umožňuje předkládání petic ve formě videosouborů v národních znakových jazycích. Tyto petice by měly být k dány k dispozici kvalifikovaným, plně kvalifikovaným tlumočníkům, kteří by přeložili petici do oficiálních jazyků. Potom by se měla využít databáze, stávající databáze tlumočníků do znakových jazyků, která je v současnosti využívána, změnit ten proces tak, aby to byla skutečně povinnost, která eh, plyne z úmluvy OSN. V případě, že se v blízké budoucnosti nepředpokládá změna jednacího řádu i kvůli časovému omezení, chtěli bychom požádat parlament, aby vytvořil dočasné ustanovení, které umožní takovou tu změnu procesů. je také třeba zajistit, aby totožnost toho podepisujícího předkladatele byla soukromá, protože by byl viditelný na tom videu, tak vyzýváme Evropský parlament, aby splnil svou povinnost zajistit přístupnost pro všechny a děkujeme za zohlednění této petice. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu předkladateli a nyní předám slovo generální ředitelce DG Tech. Pět minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Whitlimu za předložení petice. Já zde hovořím za DG ITech a zastupuji zde generálního ředitele, který musí být eh, zároveň nyní na výboru pro kontrolu rozpočtu. Budu se zabývat eh, technickými aspekty eh, přijímání petic ve znakovém jazyce. DG ITEC je připraveno usnadnit spolupráci s dalšími službami parlamentu, tak aby všichni občané Evropské unie a lidi, kteří pobývají eh, v Unii, mohli předkládat petice podle jednacího řádu Evropského parlamentu. Z praktického hlediska předkládání Eh, petice ve znakovém jazyce by znamenalo, že obsah té petice bude zaznamenán ve videoformátu a poté zaslán Evropskému parlamentu. Podle jednacího řádu petice mohou být Evropskému parlamentu zasílány poštou nebo petičním portálem. Jak pan eh, Wheatley již zmínil, ten eh, portál umožňuje již eh, zasílání v řadě formátů, včetně videoformátu. Takže z toho čistě technického pohledu předkládání eh, petice ve znakovém jazyce ve videoformátu by bylo možné. Ten soubor by mohl být eh, také eh, zaslán na eh, vnější sdílenou platformu, jak se to uvádí DJI Tech ve své písemné odpovědi. DJI Tech by také mohl pomoci sekretariátu, aby poskytl předkladatelům petice poradenství, jak řešit možné technické problémy, které by se mohly vyskytnout. Ten hlavní problém petic eh, ve znakovém jazyce se týká těch dalších fází toho petičního procesu, kde naše eh, kde by důležitou úlohu hrály právě naše jazykové služby. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Walter Mavrik, generální ředitel dalšího generálního ředitelství. Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedkyně za eh, DG Tran, DG Translation, generální ředitelství pro překlady, eh, bych eh, také rád vás seznámil s tím, jak se naše generální ředitelství na tuto možnost dívá a na to, jaké služby zde můžeme poskytnout. Já bych v první řadě rád zmínil nedávné rozhodnutí Byra, kdy bylo přijato rozhodnutí nebo politika, strategie o jazyku občanů. A útvar, služby Evropského parlamentu si zde kladou za cíl podporovat používání eh, snadného, srozumitelného jazyka, který by eh, více si zjednodušil komunikaci a porozumění. Jedním z hlavních cílů je, aby diváci, posluchači, čtenáři eh, měli příst, snažší přístup k obsahům projednávaných v parlamentu, tak aby to tedy bylo v přístupnějším jazyce. A DG Tran zde bude eh, také eh, zodpovídat eh, za proces speech to text, tedy převádění mluvené podoby jazyka do písemné, kde bychom měli jaksi zajistit podtitulky ne pouze v deseti, ale ve všech evropských jazycích. Eh, cílem tedy je, aby se lidé mohli dívat na ty debaty Evropského parlamentu, abychom tam měli eh, ty titulky eh, v reálném čase a ty by probíhaly také na monitorech v samotném sále. A pokud jde o osoby nedoslýchavé či osoby hluché, ty v současnosti skutečně nemají žádný přímý přístup k debatám v Evropském parlamentu. A e, ta jednotka, která se bude zabývat tím e, převodem mluvené podoby do textové podoby, to je vlastně e, taková výzkumná buňka, výzkumná jednotka. Její cíle jsou velice ambiciózní Cílem by tedy mělo být vývoj eh, aplikací, které převádějí slovo na text eh, ve všech 24 jazycích v největším parlamentu na světě. Za druhé, a aniž bych zacházel do technických podrobností toho, jak eh, bychom nalézt, mohli nalézt řešení, pokud je o petici, o které se zde hovoří, zde bych rád upozornil na to, že se musíme vyhnout nějakému zmnožování formátů, protože o to více by tam mohlo být chyb. Měli bychom se zde zaměřit spíše na možné zjednodušení. A na závěr bych chtěl říci, že eh, spolu s kolegy DG iTech a DG Link eh, jsme odhodláni přijít s takovým řešením, které by umožnilo předkládání petic ve znakovém jazyce. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní má slovo paní Agněška Walter Trops DG Link. Thank you, Madam Chair. Thank you, colleague. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, vážení kolegové, vážení poslanci, vážený pane navrhovateli. Je pravdou, jak říkali oba kolegové, že jsme připraveni pracovat na příslušných řešeních, na tom, abychom tento problém vyřešili, jak to navrhuje navrhovatel. DG Link zajišťuje jazykové, technické a logistické služby zasedání a konferencí Evropského parlamentu a jeho orgánů a poslanců, jak už naznačuje název našeho generálního ředitelství hlavním úkolem nebo jedním z hlavních úkolů je poskytování tlumočení. Jsme zde zastoupeni deseti úředními jazyky a, jazy- a tlumočením do znakové řeči. Pracujeme s, se zaměstnanci, stejně tak jako s tlumočníky na volné noze a dnes zrovna upozorňuji na tlumočení do znakového jazyka, což je dnešní režim. Často to vypadá tímto způsobem, řešíme to ad hoc, standardně do mezinárodního znakového jazyka. Vzhledem k tomu, jaké jsou podmínky na trhu, je to často těžké vyřešit v Bruselu. My jsme v roce 2016 měli akci týkající se národních znakových jazyků, znakové řeči, mezinárodního znakové řeči. Tehdy jsme spolupracovali s komunitou pro znakovou řeč na národní úrovni, ale vzhledem k tomu, že jde o tlumočení, tak my zde nemáme odborné zázemí týkající se přepisu textu. Také nemáme úplný přehled o jazykových profesích, které v tomto oboru působí. Je to velice specifický obor. A proto my musíme spolupracovat s dalšími útvary, jako je DG pro překlady. Je to naprosto zásadní, abychom tuto otázku mohli vyřešit. A jak říkal pan Maurič, je to potom technicky způsobilejší řešení. Z tohoto hlediska spolu s DG a je a DG Trad chceme vytvořit rámec, kdybychom byli schopni řešit situaci ad hoc v případě, že jsou předloženy eh, návrhy v znakovém řeči. řeči. S tím, že bychom to zaštětili vlastním odborným zázemím, máme tedy v plánu být takto k dispozici poslancům samozřejmě výboru PETY a jsme si vědomi toho, že zasedání Evropského parlamentu jsou středobodem našeho zájmu. Děkuji. A v tuto chvíli zahajujeme první kolo. V prvé řadě má slovo pan Kosa. EPP, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Jsem velmi rád, že zde mohu dnes s vámi zasedat a Vidím, že máme k dispozici dnešního dne tlumočení do celé řady jazyků, plus se zde používá znaková řeč, mezinárodní znaková řeč, plus maďarská znaková řeč. A to vše v jednom sále. Evropský parlament je zavázán poskytovat multilingualismus. A my máme přísloví v Maďarsku, které říká, že Máte-li dobrou práci, tak bude sklizeň dobrá. E, tento návrh byl poprvé podán v roce 2016. My jsme kontaktovali všechny útvary, všechny orgány Evropského parlamentu, které se danou záležitosti zabývají. Potom následovalo vyjednávání a v roce 2019 jsme oslovili předsedu Evropského parlamentu. A ten nás před, ujistil na konci května, že nám věnuje veškerou podporu. A také odbory Evropského parlamentu nám vyslovily podporu. Vidíme, že Technicky je to možné, možná se některá pravidla musí upravit, možná něčem bude potřeba doplnit personálně to, co máme k dispozici, ale situace není zas tak komplikovaná. Proto jsme kontaktovali předsedu a požádali ho, aby se věnoval naplnění této petice a dejme tomu, že by bylo dobré vše vyřešit do ledna příštího roku. Máte-li k dispozici statistické údaje, tak vidíte, že lidé s postižením nejsou zastoupeni až tak často mezi navrhovateli. A to platí o to více u hluchých a lidí s sluchovým postižením. Proto se domnívám, že takové řešení by pomohlo skupině těchto osob. A doufejme, že potom by tyto osoby měly více možností předkládat petice v budoucnu. A to by také znamenalo, že Evropský parlament by byl vnímán občany lépe. Byli by ho schopni lépe akceptovat, pakliže by Evropský parlament věnoval pozornost právě této skupině občanů. A dovolte mi také říct, že se domnívám, že všechny parlamenty po celém světě já jsem vlastně nezaznamenal žádný parlament, který by navrhovatelům dával tuto možnost a proto bychom měli být těmi prvními. Prosím, postarejme se o to. A v tuto chvíli prosím zástupce SAD. Dobrý den, dobré dopoledne. Já zahájím tím, že celého srdce poděkuji navrhovateli za to, že upozornil na toto velice důležité téma. Je to důležitá otázka, která je hodně provázána s základními právy osob s postižením podle úmluvy OSN. To je úmluva o lidech s postižením, která byla podepsána, kterou je třeba naplňovat. Zavázaly se k ní členské státy, ale i Evropská unie. A já mám za to, že bychom měli my právě jít příkladem. To je tak důležité. Tohle je důležitý výbor. Je to jediný výbor, kde je přímá vazba mezi Evropským parlamentem a evropskými občany, včetně těch, kteří mají nějaké postižení. Je to přímá vazba s Evropskou institucí. A už zaznělo, že bychom měli jít příkladem. To je tak důležitá PTC. Musíme vynaložit tlak na Evropský parlament, aby tento tuhle přístupnost zajistil. My jsme měli analýzu přístupnosti evropským, kterou vypracovalo Evropské fórum pro postižení v loňském roce. A tato analýza se věnovala webovým stránkám národních parlamentů. V podstatě dochází k porušování práv osob s postižením, protože ty mají další těžkosti, pokud chtějí třeba si pořídit nějaké politické informace. A v tomto případě, pokud chtějí tyto osoby předložit petici, což je jejich právo jako evropského občana, tak mají situaci mnohem těžší. A máme zde problém s tím, že u těchto osob je použití jednotlivých platform a technologií skoro nemožné. Pro ně je to nečitelné, třeba u osob se zrakovým postižením. Tohle je jakýsi budíček. Musíme si uvědomit, že webová stránka Evropského parlamentu musí být plně přístupná osobám s postižením. A já jsem připraven, stejně jako řekl pan Koza, dát Evropskému parlamentu čas do ledna, jak říkal kolega, aby zareagoval na tuto petici. Dovolte mi to zopakovat. Je důležité, aby tato petice zůstala otevřena. Dokud nebude zajištěna naprostá přístupnost webových stránek je to naplnění základních práv evropských občanů, musí mít přímý přístup k podáním a ke slyšením na téma peticí. Děkuji a prosím paní Muller za Renew. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také velice poděkovat panu předkladateli v první řadě za tu trpělivost, kterou měl, když jsem slyšela, že ta petice byla předložena již v roce 2016. My se věnujeme ve výboru řadě petic osob se zdravotním postižením a souhlasím s předřečníky, že je zde v oblasti přístupnosti neustále prostor pro zlepšení. Instituce musí jít dobrým příkladem. To je skutečně legitimní požadavek, jak z naší strany, tak ze strany předkladatele. A v posledních letech jsme již dosáhli dobrých pokroků. Možnost podávat petice ve znakovém jazyce by byla logickým dalším krokem. Musíme vyřešit to technické řešení. A když jsem slyšela, co říkalo DG Link a ITEC, tak skutečně už se velice blížíme k vhodnému pragmatickému řešení. S těmi videonahrávkami a audionahrávkami skutečně eh, se můžeme dostat dále. Mohou být tedy vkládána ta videa. To řešení musí být také samozřejmě i cenově přijatelné musíme ponechat tu petici otevřenou a musíme také požádat eh, AFKO, aby se toto řešilo v jednacím řádu, aby tedy v našem jednacím řádu byly nejenom oficiální jazyky, ale i znakové jazyky zakotveny. Já bych tedy chtěla požádat o vaši podporu a já sama tuto petici velice podporuji a mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Zlotovský, EKR. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, pokud skutečně chceme udělat něco a usnadnit životy našich spoluobčanů, tak bych souhlasil se všemi předřečníky. Ale stejně důležité je, aby to, co bude moci být řečeno ve znakovém jazyce, aby to existovalo i v písemné formě. Takže pokud můžeme něco udělat, tak já jsem pro. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan Jar za EPP. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a e, gratuluji předkladateli. Ne, dochází k tomu tak často e, jak vidíte, e, je tady velká podpora v našem výboru pro vaši záležitost. Komise zastoupená generálním ředitelstvím, tam jsem také viděl velmi pozitivní přístup. I z jejich strany říkají, je to všechno oprávněné, už máme několik dobrých nápadů, jak bychom to mohli v praxi provádět, takže to jsou velmi dobré předpoklady, ale musíme tedy opravdu využít tu dynamiku, která tady teď je, abychom to skutečně uvedli do praxe. Tak já bych navrhoval, abychom to samozřejmě nechali otevřené a měli bychom eh, poslat dopis i předsedovi parlamentu, který je k tomu příslušný eh, a požádali ho, aby skutečně eh, byl stanoven ten eh, realistický cíl třeba k prvnímu lednu. Takže řešením by tedy byl takovýto dopis předsedovi. Takže eh, dnes máme náladu skoro jako o Vánocích, takže myslím si, že máme tedy dobré naladění tady ve výboru. Mnohokrát děkuji. Pan Ferneky za EKR? No. Ne? Není připojený, takže tady není. Takže já dám slovo panu Furore. Taky ne? Dobře. Takže mi nyní má dvě další minuty pan předkladatel, aby uzavřel tuto petici. Hello. Zdravím. Nejprve bych chtěl velice poděkovat za tvou pozitivní reakci a za vaši podporu. V posledních čtyřech letech eh, samozřejmě byla klíčová trpělivost a my jsme velice lobovali za to, abychom zajistili, že tento problém bude známý. Je to jednoduchý požadavek, jenom chceme stejný přístup, jaký mají všichni ostatní. Chceme jenom stejná práva, jako mají všichni ostatní. Chceme se cítit hrdí že jsme Evropané a chceme se cítit hrdí na to, že Evropský parlament je tou vedoucí institucí. My spolupracujeme s panem poslancem Kosou a podporujeme jeho návrh, abyste byli prvním parlamentem na světě, který umožní takový přístup. Těšíme se na spolupráci spolu s vámi, abychom zajistili, že toto bude implementováno. V EU je nás milion, kteří jsme byli dlouho vyloučeni a nyní již vyloučeni nebudeme. Ještě jednou děkuji. Mnohokrát děkuji. Dávala jsem slovo panu Farnekimu, ale ten přišel nyní, myslím, že byl na jiném výboru, předpokládám, chcete tedy slovo? A pod tímto tedy ukončíme potom tu... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste mi udělila slovo. Já bych eh, se chtěl vyjádřit k petici pana Marka Whitley z Velké Británie. Víme, eh, o co jde. Evropský parlament je skutečně mnohojazyčný. Hovoříme zde také často o právech osob s postižením, což je samozřejmě v pořádku, je to správně, ale toto právo je určitým způsobem omezené. Pokud jde o možnost předkládat petice ve znakovém jazyce. Myslím si, že bychom to měli změnit a měli bychom eh, zajistit, aby mohli petice předkládat ve znakovém jazyce. Já bych byl velice rád, kdybychom mohli být eh, respektive jsem velice rád, eh, že DG Link a DG Tech a DG eh, Trans se k tomu staví takto otevřeně. Děkuji eh, zástupcům těchto generálních ředitelství a také podporuji, aby petice mohly být zasílány ve videoformátu, protože by to samozřejmě usnadnilo přístup předkladatele petice a také tlumočníkům. Takže děkuji našim partnerům a všem, eh, kteří eh, tuto možnost podporují. Děkuji. Můžeme tedy tuto petici považovat za uzavřenou. Eh, veškeré politické skupiny se shodnou. Já mnohokrát děkuji představitelům všech tří generálních ředitelství, která se vždy snažila věnovat se této petici a hledat možnost jak jí vyhovět, protože je důležité, aby Evropský parlament eh, byl průkopníkem i v oblasti eh, přístupnosti svých jednání. Petici tedy navrhuji ponechat otevřenou. Napíšeme dopis panu předsedovi Evropského parlamentu Sasolimu a eh, napíšeme mu, o čem jsme zde jednali, o postupech pana předkladatele, o tom, jak se k tomu staví politické skupiny a také jaký je názor zástupců generálních ředitelství. Eh, předsedovi eh, Sasolimu stanovíme nějakou lhůtu 1. ledna 2021. Jak říkala jedna zástupkyně eh, Renew, která teď odešla ze sálu, abychom eh, podobně postupovali u jedné petice, která se týkala výboru AFKO. My jsme to udělali a v podstatě my se teď zeptáme výboru AFKO, řekneme mu, o čem se zde hovořilo a zeptáme se ho, zda má nějaké kompetence v oblasti eh, změny pravidel a zda tedy může něco udělat pro to, aby petice byla vyslyšena. A přejdeme k petici 486 lomeno 2019 předkládá paní Lara Mendes ze Španělska a týká se diskriminačních postupů ze strany Netflixu. Paní předkladatelka není připojená, nicméně hovoří se zde o znepokojení eh, ze diskriminačních eh, praktik eh, Netflixu. Jde například o geoblokaci, a domnívá se, že to ohrožuje její práva, e, protože obsahy Netflixu nejsou stejné v jednotlivých zemích Evropské unie. Liší se to navzájem. A protože zde předkladatelku nemáme a není ani připojená na dálku, dáme slovo e, Evropské komisi, její zástupkyni a máte 10 minut na vyjádření. Prosím. My vás vidíme, ale neslyšíme. Musíte zmáčknout speak button. Ne, ne, ne. Pořád vás neslyšíme. Vidíme vás, ale neslyšíme vás. Jenom jednou stačí zmáčknout ten speak button. No, I can, we cannot hear you. Pořád vás neslyšíme. You participate more. Uh, let's see now. Um, you have to... Zkusme to teď. My vás vidíme opravdu dobře, ale neslyšíme vás. Nahoře na obrazovce možná Eh, musíte zajistit, aby audio bylo on. Nebo možná ta sluchátka mají nějaký problém. Ono se občas stává, že ta sluchátka nefungují. Ten headset. Zatelefonujte té paní, protože nevím, zda nás slyší. Slyší nás. Ale my neslyšíme ji. Můžete kývnout, pokud nás slyšíte? Nahoře na obrazovce jste měla vidět audio a to audio musí být zapnuté. A potom mám zkušenosti s tím, že někdy je problém ve sluchátkách. Zkuste si sundat sluchátka, pak to znovu načtěte a pak zmáčkněte speak button. Bohužel, zdá se, že to nefunguje. To je škoda, protože už jste se účastnila některých eh, výborů PETY a fungovalo to. A já vím, že víte, jak to udělat, aby to fungovalo. Zkuste vyndat. Zkuste vyndat ta sluchátka. Možná vyndat sluchátka a zase je tam zapojit. Dejte nám prosím svůj, své telefonní číslo. Mě vám z technické podpory zavolají. Pošlete to číslo na WhatsApp. Chce někdo začít eh, vystupovat za politické skupiny? Okay, Peter. Go ahead, äh, yeah. Mnohokrát děkuji. Já tady začnu. Souvisí to i s tím, že máme nový vývoj. Mohl bych poděkovat, že, eh, po, mohl bych začít poděkováním žadatelům za tu petici. ale dochází tedy k vývoji. Budu hovořit tedy dále. Ta zásada je jasná. Máme evropský vnitřní trh, ale musím říci, že v analogovém životě se to vše dobře eh, uplatňuje a provádí. Každý občan si může kdekoliv cokoliv koupit. Tam máme určitou záruku ale eh, v tom online prostředí tam dochází třeba k tomu zeměpisnému blokování v závislosti ehm, na původu různých těch obchodních podmínek a někdy to není úplně v souladu s tím vnitřním trhem. Já si myslím, že to, čeho jsme dosáhli v tom skutečném analogovém světě, musí platit i v tom online světě, v tom novém světě. Proto musí zůstat tedy otevřená tato petice a musíme to předat výboru IMKO, protože je třeba postarat se o to, aby v tom digitálním světě nevznikaly nové překážky, aby tam vlastně nebylo nějak nově rozděleno to, co bylo s velkým úsilím spojeno dohromady. Tady se budou neustále objevovat další věci, kde budeme muset provést nějaká zlepšení. Takže ta zásada vnitřního trhu, evropského občanství a tak dále, to musí být prováděno jak v analogovém, tak v digitálním světě. Mezi těmito světy nesmí být žádný rozdíl. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Aja Saliva z SND. Takže ještě jeden... Dobrý den. Já tedy děkuji navrhovateli za to, že upozornil na toto téma a díky němu je toto téma zařazeno na pořad jednání. Je to důležité téma týkající se ochrany spotřebitelských práv Evropské unii. Je to téma, které zřejmě ovlivní značný počet evropských občanů, kteří cestují do zemí, které nejsou zemí původu. Je to klíčová otázka, otázka, která je velice důležitá a to je to, aby evropské instituce zaručily lepší kvalitu života aby evropskí občané měli přístup k audiovizuálnímu materiálu. A to snazší přístup, přístup, který se opírá o základní svobody našeho vnitřního trhu. Před pár lety tohle bylo nemyslitelné. Bylo nemyslitelné, aby v Evropské unii existoval systém bez roamingu, ale díky práci evropských institucí je to najednou snazší pro evropské občany pohybovat se v jiné zemi než zemi původu. Je to tedy soudržnější Evropa, silnější Evropa, která se tímto vytvořila. Je totiž snažší přesouvat se z jedné země do druhé. A to je podobné jako to, čeho jsme dosáhli v oblasti roamingu. Jak říkám, i roaming byl kdysi nemyslitelný. Musím tedy podpořit evropské instituce, Evropskou komisi v tom, aby dále prosazovali legislativu na evropské úrovni, která by umožňovala evropským občanům přístup k audiovizuálním materiálům, platformám, jako je Netflix, bez ohledu na to, v které zemi se zrovna pohybují. Bude to soudržnější Evropa, soudržnější evropský projekt, kdy nebude záležet na tom, jestli člověk žije ve Španělsku, Itálii, na Maltě nebo ve Francii, musí mít rovný přístup k veškerým materiálům. To jsou politiky, které činí z Evropské unie instituci relevantnější pro evropské občany. Jelikož tohle ovlivňuje každodenní život člověka. Je potom evropský projekt mnohem viditelnější, mnohem přínosnější a proto bych chtěla, aby tato petice zůstala otevřená a jak už říkali kolegové z EPP, jako třeba pan Jár, Mělo, mělo bychom uh, zaslat tuto petici k vypracování stanovisku. My se, se v tuto chvíli znovu spojíme s paní Rešler uh, Una. Uh, s tím, že to předtím nefungovalo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám. A je mi líto, že navrhovatel není přítomen. A jsem ráda, že toto téma je zařazeno na pořad jednání. Jsme si plně vědomi právní situace. My se snažíme pracovat na zlepšení situace občanů a spotřebitelů. Audiovizuální služby, jako je Netflix, to je něco, co všichni známe. Každý máme nějakou zkušenost, zvláště pokud jde o autorská práva týkající se distribuce. Zde mohou být specifické licenční podmínky, distribuční podmínky, to znamená, že poskytovatel služby, jako je třeba Netflix, který eh, ve více než člen, jednom členském státě, umožňuje schladnutí obsahu, musí mít práva v jednotlivých členských státech, kde jsou ta, tyto služby poskytovány. Jenže tato práva jsou většinou předmětem udělení licence pro konkrétní území. To znamená, že poskytovatel služby získal určitý obsah pro danou zemi, třeba nějaký seriál, ale zde do, do celé věci vstupuje problém geoblokování. Dochází k roztříštěnosti licencí. Na evropské úrovni máme dva systémy. Jednak je zde úprava eh, přenositelnosti obsahu přes hranice a pak je řečeno, že obsah musí být poskytován, pokud třeba někdo se pohybuje na území jiného členského státu jenom dočasně, jako třeba na dovolené, ale to není to, o čem hovoří navrhovatel o tom dočasném pobytu. Pak je zde nařízení geoblokování z roku 2018, kde se řeší otázka toho, že zákazníci nemohou z jiného členského státu nakupovat zboží či služby jde o národnost nebo o místo pobytu, což je diskriminace. Pokud žijete někde jinde, než kde je sídlo toho podniku, tak se to na vás stahuje. Ale nestahuje se to na elektronické dodání služeb, což je využívání děl chráněných Evrops, autorským právem. To znamená, že na obsah chráněný autorským právem by se to vztahovat nemělo. A trvalé geoblokování obsahu není v tuto chvíli přesně upraveno na evropské úrovni v tom smyslu, že by každý poskytovatel musel poskytnout ten přístup i přeshraničně. Neexistuje v tuto chvíli tedy žádné řešení daného problému. Tahle povinnost nikde není zakotvena, ale já zde mám určitou naději, že tímto celý příběh nekončí. Jak vědí členové výboru, je zde v nařízení o geoblokování doložka o předčasném přeskumu, která byla dojednána, když se nařízení zpracovávalo, že se situace podrobí přeskumu dříve, to tehdy žádal Evropský parlament, krom jiného proto, aby se vyřešila oblast působnosti a rozšíření působnosti tohoto nařízení na třeba další záležitosti, jako je obsah chráněný autorským právem. A zde se zařadí i vyhodnocení dopadu, rozšíření působnosti na další sektory, které jsou v tuto chvíli vyloučeny. A to je právě ten problém zde. Jinými slovy, byl by to přístup k eh, hudebním dílům, elektronickým knihám a filmům. Došlo by k rozšíření působnosti a obchodník, který by tohle umožnil i přeshraničně, by musel mít získaná příslušná práva. Tedy v tuto chvíli se navrhuje přeskum. Původně měl být v průběhu pandemie, což znamenalo další průtahy a prodlení s touto zprávou a to proto, že politickou prioritou bylo řešit eh, situaci krize na vnitřním trhu. To, v tuto chvíli však už přichází na řadu interní konzultace konečné zprávy a zpracovávají se dokumenty s příslušnými doklady a důkazy a podklady a my doufáme, že se podaří vše přijmout do září. Jsme tedy znepokojeni prodlením, ale zároveň chápeme, že pandemie COVID-19 způsobila, že jiné záležitosti byly řešeny. My zde máme zpracovanou analýzu na podkladě Eurobarometru, pak jsou zde studie jednotlivých zúčastněných Máme zde pracovní dokument, který zveřejníme v září a zde budou k dispozici jednotlivé informace. Je tam analýza možného dopadu na rozšíření na elektronické knihy, hry, software a hudební díla a audiovizuální content, eh, obsah, včetně Netflixu, o kterém hovoří navrhovatel. Samozřejmě, že konečná zpráva ještě není zveřejněna, já nemohu uh, v tuto chvíli hovořit o obsahu této zprávy, ale musím říci, že budeme informovat výbor, co nejdříve to bude možné. S tím, že se zde pojednává o různých typech obsahu. Je to totiž eh, úplně jinak upraveno pro hudební díla, pro audiovizuální díla. Vždycky záleží na poptávce, záleží na dostupnosti v rámci Evropské unie. A v případě, že Evropská komise se rozhodne, že ještě není na čase rozšířit oblast působnosti, tak nastaví na opatření, která by mm, byla vyhodnocena v roce 2022 a podle výsledku by komise potom mohla navrhnout změnu nařízení či případné další došetření. V každém případě, pokud jde o audiovizuální obsah, tak komise chce zahájit dialog se zúčastněnými subjekty, chce zjistit, jakým způsobem by bylo možné zprůchodnit více obsahu v přeshraničním měřítku. Tuhle situaci by bylo možné vylepšit, bylo by se, mohlo by se to odehrát na úrovni odvětví a v rámci politiky obnovy a oživení, proto aby tyto, tento sektor mm, byl schopen docílit jakéhosi oživení. A také bych chtěla říci, že nedávno komise zpracovala mapu, plán týkající se práv duševního vlastnictví. Tam se uvádělo, že evropský systém ochrany práv duševního vlastnictví je nadále příliš roztříštěný. A my bychom rádi, aby zájmové subjekty, zúčastněné subjekty se podílely na zpracování této politiky. Sdělení bude k této věci vydáno v třetím čtvrtletí roku 2020. Ale k tomu chci ještě říci, že tato petice, stejně jako další eh, návrhy, budou zapracovány do celkového kontextu. Rozhodně tím příběh nekončí. Mohu vás ujistit, že komise bude nadále spolupracovat s parlamentem a s dalšími. Bude se snažit zpracovat řešení, které by navrhovateli a dalším občanům ulehčilo život. V tuto chvíli však nemáme k dispozici právní základ k tomu, abychom byli schopni situaci okamžitě a bez prudlení vyřešit a upravit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dříve než předám slovo ostatním poslancům, bych ráda se zeptala zástupkyně Evropské komise na jednu věc. My naprosto eh, chápeme, že kvůli covidu se ta interní konzultace posunuje na září, ale chci se zeptat, po té, co provedete v září 2020 interní konzultaci, tak eh, potom sektory se k tomu budou vyjadřovat. A kdy se tedy komise domnívá, že by tento problém geografické blokace mohl být úspěšně vyřešen? She's gone. Tak. A zástupkyně komise zmizela. Nepostupuje seriózně. Napíšu jim dopis, ve kterém je požádám, že minimálně je třeba se účastnit celého jednání petičního výboru, tak aby paní slyšela, co říkáme po celou dobu. Dobře, tak budeme pokračovat. Pan Tom Zreňů. No, this is... Paní Tom Zreňů. Ano, to je příznačné. V předchozím volebním období jsem byla ve výboru pro kulturu a my jsme tam řešili směrnici pro audiovizuální mediální služby a směrnici o autorských právech a bylo naprosto jasné, že řeknu to slušně, nebyla to dokonalá legislativa. Já mám v Estonsku Netflix předplacený, ale když přijedu sem a zapnu to, tak je to úplně jiný Netflix. Jsou tam jiné filmy, Eh, jiná audio řešení a podobně. Takže to je problém a naprosto souhlasím s panem Jarem, že největší problém Evropské unie je, že prostě neexistuje společný trh s digitálními službami. Já mám někdy pocit, že veškerou tou legislativou, kterou zástupkyně komise zmínila, pouze vytváříme jakési nové hranice. A to je problém. Takže tuto petici určitě musíme ponechat otevřenou, ale navrhuji neposílat ji pouze na IMKO, ale také na výbor Kult, protože eh, televize na vyžádání a Netflix, to je také jejich pole působnosti a je opravdu třeba vyvinout na komisi tlak, aby ten problém vyřešila, aby ho stále si vedla v patrnosti. Obecně ale problém Evropské unie je příliš velká regulace v této oblasti. A špatné je, že ta regulace pochází z různých ředitelství Evropské komise, máme zde přenositelná práva, e-commerce a někdy vlastně to jde navzájem proti sobě a potom zde musíme řešit takovéto problémy. Děkuji. Vidím, že komise se zase připojila. Dám ale nyní slovo všem členům a poté se zeptám komise. Pan Zlotovský, EKR. Děkuji. Dámy a pánové, tady máme určitý střed, určitý konflikt eh, mezi dvěma hodnotami. Tou první hodnotou je, abychom eh, měli přístup k audiovizuálním obsahům, eh, kdekoliv se nacházíme, protože jsme to zaplatili. A pak tom, potom jsou zde ta autorská práva a ta určitým způsobem Eh, jsou omezená pouze na určité území. Takže potom to předplatné, které máte, funguje různým způsobem v různých zemích. Já, když přijedu do Belgie, tak mám úplně stejný eh, Netflix jako v Polsku. Protože to řeším pouze jaksi tím omezeným předplatným. Já také navrhuji, abychom tento problém řešili, abychom tu petici ponechali otevřenou. A doufám, že to, co říkala zástupkyně komise, povede k tomu, že naše životy se v tomto ohledu usnadní. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych byl rád, abychom to uvedli do určitého kontextu. My zde nehovoříme o základním právu. Toto opravdu není životně důležitá věc. Hovoříme o tom, že pokud někdo přejede z jednoho místa v Unii na druhé, tak má eh, po dlouhou dobu vidět stejné digitální obsahy za stejnou cenu, ale to není nějaký, eh, respektive není to možné, ale eh, není to nějaký rozmar. Vyplývá to eh, z kulturní rozmanitosti, z kulturních rozdílů a také z požadavku na ochranu autorských práv. Já chápu, že komise chce tyto věci zlepšit, ale nelze to udělat ze dne na den protože tím bychom eh, vlastně mohli určitým způsobem ohrozit eh, naši kulturní rozmanitost. Je to velice křehký eh, kulturní ekosystém a ten navíc utrpěl i covidovou krizí. Myslím si, že některá řešení budou dlouhodobě optimální, ale musíme se rovněž zamyslet nad možnými dopady a kompenzovat tyto dopady, tak abychom zase neohrozili eh, situaci poskytovatelů obsahu nebo kulturních tvůrců. Myslím si, že ten systém určitě je třeba zlepšit a obnovit, ale musí se to udělat postupně, pomalu, rozvážně. A pokud jde o předání této petice komisi a dalším výborům Evropského parlamentu, tak bychom eh, se neměli zaměřovat pouze na Netflix, ale i na další platformy, protože to je obecný problém. Děkuji. Tlumočníci nám dali pět minut navíc. Já jsem už ale říkala na začátku výboru, že musíme dodržovat řečnický čas, protože potom to dopadne tak, že nemáme dost času na tu třetí petici, která se projednává. Tak, pokračujeme. Pan Čarnecký. Já děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedkyně. Nebudu eh, sobecký, protože už tady chce eh, hovořit eh, chtějí hovořit i další kolegové. My o geoblockingu hovoříme v Evropské unii velice dlouho. Podařilo se nám nalézt určité řešení tím, že jsme tu otázku vyřešili v oblasti obchodu, pokud šlo o podniky a společnosti, které nemohly prodávat zboží za hranice. Tam jsme to vyřešili. Takže se spotřebiteli můžeme postupovat podobně, ale víme, že jsme v tom řešení nepokryli ty audiovizuální služby, protože na ně se vztahuje autorské právo. V tom spočívá ten problém, o kterém hovořil již pan Zlotovsky. A s tím souvisí právě i ten geografický aspekt. Musíme se ale pokusit přijít s nějakým eh, rozhodnutím v Evropské unii, nebo my, jakožto Evropský parlament, musíme přijít s řešením, které bude ku prospěchu spotřebitelů. Oh, Mnohokrát děkuji. Teď tedy toto ukončíme, ale je tady komise, takže bychom rádi věděli, kdy si komise myslí, že budeme mít řešení. Samozřejmě, jak říkal pan Garcia del Blanco, chceme bránit právo autorské a zároveň právo spotřebitelů. Takže bychom chtěli vědět od komise, kdy budeme mít návrh od komise v této věci. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Well, well, do not worry because, you know, our... Nedělejte si starosti, protože náš čas skončí. Ano, já jsem tady. Omlouvám se. Já jsem jenom chtěla říci, že ta zpráva, kterou komise zveřejní v září, ta neposkytne vyloženě řešení. Bude to uzavření výsledků naší analýzy možné změny působnosti nařízení o geografickém blokování, ale potom v závislosti na tom výsledku za dva roky bude muset proběhnout nový legislativní postup. A v každém případě, jak vysvětloval pan Garcia del Blanco, tam to není možné řešit v kontextu legislativy o elektronickém obchodě. To je založeno na ustanoveních pro jednotný trh, ale autorské právo na tom založeno není. To je založeno na teritoriálním působení těch licenčních dohod. A je to založeno na licencích na základě autorských práv a není jednoduché to změnit. A takže je otázka, aby to přinášelo pouze prospěch a ne i negativní dopady, protože může být různý zájem o obsah třeba v České republice nebo v Portugalsku nebo na severu nebo na jihu o konkrétní obsah. Takže jsem chtěla říci, že my vydáme tu zprávu na základě nařízení o zeměpisném blokování, ale řešení bude muset být hledáno v oblasti politiky duševního vlastnictví. Takže my se díváme i na danou oblast, abychom našli nějaké řešení nebo způsob, jak usnadnit existenci celoevropských licencí. Mnohokrát děkuji a skutečně se omlouvám za ty technické problémy. Děkuji, my to chápeme. A všichni známe tuto situaci s technickým zajištěním, pokud jsme doma. Za prvé, Petr já žádal o stanovisko IMCO. Máme zde stanovisko z března 2020, kde IMCO říká, že nařízení geo, o geoblokování je neospravedlnitelným blokováním